obdržel od rady stanovisko v prvním čtení. Jedná se o směrnici o přijímání nových psychoaktivních substancí do definici drogy. Eh, název bude zveřejněn v zápisu z tohoto zasedání. Lhůta tří měsíců, kterou má parlament k tomu, aby se vyjádřil, začíná běžet zítra 6. října. Není to dnes, říká paní předsedkyně? Ne, je to zítra 6. října 2017. Eh, ten seznam budete mít k dispozici.